Dámy a pánové, vážení kolegové, myslím, že už můžeme začíst, je 6 minut po půl. Chtěl bych vás všechny přivítat na této společné schůzi výboru pro zahraniční záležitosti a podvýboru pro lidská práva. Dostáváme se k bodu 1 na pořadu jednání, to je schválení. Schválení pořadu jednání, má někdo nějaké připomínky? Nikoli, tak pořad jednání je schválen. Dostáváme se k bodu číslo 2. Nemáme žádná sdělení předsedy a tak můžeme přejít k bodu číslo 3. Elektronické hlasování o výroční zprávě o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2016 a evropská politika v této věci. Spravodajkou je paní Kvistold Rovol. Chcete něco říci, paní spravodajko? A politici vždy chtějí něco říci, pane předsedo. A s ohledem na to, že všechno o této zprávě už eh, za, zaznělo. Navrhuji, abychom hned hlasovali. Děkuji, Godelíve. Kvistolt Rovol. Je mi líto, že si nehovořila uh, déle, protože čekám ještě na svoji hlasovací kartu. Můj asistent je na cestě. Nicméně mezi tím bych eh, chtěl říci,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 Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 155 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že tomu budeme muset zkontrolovat. 155. Zahoji hlasování. Končím hlasování. 27 ku 15 přijato jasnou většinou. Je zde technik. Jeden kolega má problém s hlasovacím přístrojem. 156 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Přijato. Přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 eh, pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 229, paní Lochbiller pro, proti, zdrželi se, přijato. 230 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. 230 zkontrolujeme návrh pana Korá. Zahuji hlasování. Jeden kolega chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. 25 ku 18. 231. Korvin Mike pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 232. Dílčí hlasování, část 1 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Část 2 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, je to tak? Zkontrolujeme to. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 234. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to. 234, druhá část. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dvěstě třicet pět pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kontrolujeme to, prosím. 235 zahojí hlasování. Končím hlasování. Přijato jasnou většinou. Nyní můžeme hlasovat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 246 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijato. 259 pro, proti, zdrželi se, přijato. 21, kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 282 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 245. Šáke a už pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 285. Dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 296 sajfy pro, proti, zdrželi se, přijato. 298 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme to. 298. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 22 ku 21. Zamítnuto. 21 plus 2 je 23, takže je to 22 ku 23. Je to zamítnuto. Dvěstě devadesát sedm. Pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 24 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijato. 305 pro, proti, zdrželi se, přijato. Další padá, takže 308 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 307 pro, proti, zdrželi se, přijato. 309 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 311 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 26 pro, proti, zdrželi se, přijato. 316 pro, proti, zdrželi se, přijato. 317 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 318 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 319 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 321 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 322 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 28 pro, proti, zdrželi se, přijato. 330 pro, proti, zdrželi se, přijato. 333 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 332 pro, proti, zdrželi se, přijato. 331 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 334 pro, proti, zdrželi se, přijato. 335 pro, v eh, první, ve dvou částech první část. Předseda se omlouvá. Takže 335 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 337 pro, proti, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část padá, protože 334 byla schválena. Dostáváme se k 338. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 29 pro, proti, zdrželi se, přijato. 345 pro, proti, zdrželi se, přijato. 347 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 347. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato jasnou většinou. 348 pro, proti, zdrželi se, přijato. 349 pro, proti, zdrželi se, přijato. 350 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 351 pro, proti, zdrželi se, přijato. 353 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 30 pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 38 pro, proti, zdrželi se, přijato. 80 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 31 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 32 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 46, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 47 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní kompromis 35 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, přijato. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se. To ověříme elektronicky, ověříme pozňací návrh 71, zahajuji hlasování. Chybí nám ještě dva hlasující. Ještě jeden kolega by měl hlasovat. Končím hlasování. A bylo to jasnou převahou přijato. To byl tedy pozměňovací návrh 71 a nyní 73. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 72 pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 87 pro, proti, zdrželi se. Ověříme elektronicky. 87. zahají hlasování. Tak, teď hlasovali všichni a bylo to zamítnuto. A nyní pozměňovací návrh 1, o tom se nehlasuje. Pozměňovací návrh 2, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 4, pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmička pro, proti, zdrželi se, přijato. Devět pro, proti, zdrželi se, přijato. Deset pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáct pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dvanáct pro, Pozměňovací návrh 11. Dobrá, tak ho věříme. Já mám široké srdce. Výjdu u NGL Streets. Při ověření ještě tři hlasující nám schází. Končím hlasování. 37 hlasy vůči 8. Zamítnuto. Pana Štětinu jsme započítali a dalšího kolegu také. Dvanáctka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třináctka pro, proti, zdrželi se, přijato. Čtrnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedmnáct pro, proti, zdrželi se, přijato. Osmnáct pro,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 proti, zdrželi se, přijato. 33 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže můžeme hlasovat o stanoviscích FAM 1, 5, 6, 7, 11, 20 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A no, to je vše. Yeah, but I mean... Tady to bylo jenom takové zahřívací kolo. Elektronické hlasování o pozměněném návrhu a zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato 41 pro, jeden hlas byl proti. 43. 43. Bod číslo 4, anebo paní zpravodajka, prosím, máte slovo. Jenom stručně, vážený kolego, děkuji za podporu. A děkuji, že jsme společně, opravdu společně se nám podařilo sepsat zprávu, která je skutečně zacílená, jasně vyjadřuje to, co chce vyjádřit a já doufám, že to tak bude i nadále, že tato zpráva je prostě struční a výstižnější než v minulých letech. Takže děkuji vám všem napříč eh, politickým spektrem za skvělou spolupráci zde ve výboru. Děkuji. Takže bod číslo čtyři, bod různé. Pan Boštěnaru. Jenom několik uh, minut. Jako výbor FED bychom dnes měli oslavit historickou chvíli, kdy PESCO vzniklo a je to velice důležité, 23 členských států se přihlásilo ke spolupráci v PESCO. Je to historická chvíle. Děkuji za toto upozornění. Skutečně jedná se o historický den eh, ve spolupráci v obradě bezpečnosti a obrany a je to historické rozhodnutí. Teď tedy bod číslo 5. Příště se sejdeme 20. listopadu ve 3 odpoledne a 21. listopadu v 9 ráno. Končím zasedání.